Zahájení je, eh, zah, zasedání je zahájeno, prosím, usaďte se. Bitte nehmen Sie Platz, meine Damen und Herren. Dámy a pánové, usaďte se, prosím. Připomínám, že podle článku 14 odstavce 2 jednacího řádu za předsedání odstupujícího předsedy neprobíhají žádné rozpravy, jejichž eh, předmětem není volba předsedy nebo ověření eh, pověřovacích listin. To znamená, že dnes není žádná rozprava mimo té, eh, která souvisí s právě nadcházející volbou předsedy na pořadu jednání dnes dopoledne je volba předsedy nebo předsedkyně podle ustanovení našeho jednacího řádu. Kandidatury na úřad předsednictví naší sněmovny podle článku 15.1